Měli bychom je usmrtit v příslušném členském státě a převážet bychom pak měli to maso. Takže myslím, že tady máme před sebou ještě hodně práce. A také bych řekl, že pan Kyprianu